Dear colleague, I imagine that we can start now. If you can... Vážení kolegové, pustíme se do práce. Prosím, abyste se posadili. Máme to potěšení přivítat zde některé velice významné hosty dnes odpoledne. Pocházejí z celé řady významných univerzit v celé Evropě. A já jsem tedy velice ráda, že jste mezi nás dnes přišli. Dovolím si představit naše hosty, kterých je celkem pět. Jsou to profesoři či rektoři důležitých evropských univerzit. Nyní s vaším svolením přejdu do italštiny. Takže si prosím vezměte sluchátka. A samozřejmě vy se můžete vyjadřovat ve svých mateřských jazycích. Dnes odpoledne máme na programu velice důležité slyšení. Jsem vděčná i výboru pro kulturu, který se připojil k mému pozvání. Myslím si, že v rámci našich kompetencí je třeba, abychom přímněji hovořili se zástupci evropských univerzit, a to minimálně ze dvou důvodů. Jednak proto, jak všichni víte, že se velice angažujeme v posílení kvality vzdělávacích systémů, včetně vysokého školství. Tento výbor připravil i celou řadu důležitých zpráv, například kolegyně Rybacká připravila zprávu o boloňském procesu. Máme zde kolegyni Šojdrovou, která zde tedy bohužel nyní není, ale která se zase zabývala oblastí vzdělávání a podnikání. Plus se věnujeme tomu novému programu Erasmus+, Plus, kde se hovoří i partnerství mezi univerzitami a podnikateli, a velice nás zajímá váš pohled na to, jak by mohlo vypadat zkvalitnění toho, jak fungují ty stávající programy, například eh, Horizont 2020 či právě Erasmus a co dalšího lze v oblasti vzdělávání zlepšit. Vím také, že celá řada univerzit je zapojena do mezinárodních sítí. A dále se domnívám, že univerzity mají tedy to hlavní dvojí poslání, vzdělávání a výzkum, ale mají i třetí poslání a tím je, aby to byly subjekty rozvoje aby přispívali nejen k rozvoji podnikání, ale také k inovativnosti obecně, ne pouze v některých konkrétních odvětvích. Samozřejmě, že eh, se to týká nejen eh, těch věd, které mají jaksi přímou aplikaci například v průmyslu, ale i humanitních věd a například eh, sociálních studií. Důležité je také, aby jednotlivá území se neuzavírala sama do sebe, aby se naopak eh, otevírala směrem venek. Ta stávající eh, krize nebo ta krize, která končí, je nejenom krizí hospodářskou, kde ty dopady především v oblasti nezaměstnanosti, Eh, se projevují nebo dopadají hlavně na mladé lidi, plus eh, je to také určitá krize eh, přináležitosti k Evropě. V této souvislosti jsou velice důležité i ty neformální kompetence a neformální znalosti, které studenti získávají prostřednictvím zkušeností a na základě různých možností, které se nabízejí třeba prostřednictvím různých startupů, podnikatelských inkubátorů a dalších věcí, které vycházejí právě z univerzit. Je proto třeba dbát i na rozvoj těchto neformálních dovedností, které univerzity mladým lidem často poskytují. Celá ta oblast je velice široká. Já jsem se již eh, seznámila předem s vašimi příspěvky a my možná požádáme sekretariát potom na závěr, aby je tyto příspěvky tady zveřejnil v nějaké publikaci. Myslím si, že ty vaše eh, příspěvky nejsou nějak příliš eh, dlouhé, takže je potom budeme publikovat a já již předávám slovo našim hostům. Začnu paní profesorkou Margaret Bruce, sedící po mé pravici. Paní profesorka pochází z University of Derby a bude hovořit o důležité úloze malých, kterou univerzity eh, si eh, působí v transformaci malých a středních podniků. Poté bude eh, hovořit eh, pan profesor eh, Mitka z, z Univerzity v Soluni o posílení podnikatelského sektoru u absolventů univerzit v okamžicích, kdy ekonomika prochází krizí. My jsme se s panem profesorem setkali právě v době, kdy se hodně hovořilo o Grexitu a pamatuji si z té doby to, že pan profesor na nás tehdy velice silně apeloval na to, abychom si zohlednili úlohu univerzit v boji proti krizi. Potom zde máme pana profesora Saura Longiho z Politechnické univerzity v regionu Marke v Itálii. Potom zde máme pana profesora Michála Ševčíka z univerzity z Technické univerzity v Drážďanech. Ten bude hovořit o úloze univerzit a startupů v Evropské regionální inovační strategii a na závěr si vyslechneme příspěvek pana Alberta Bojmera, který je projektovým manažerem eh, v systému AG. a pan Bojmer pohovoří o High Education in Rural Areas, to znamená eh, vysoké vzdělávání ve venkovských oblastech, symbioza světa akademického a podnikatelského. Děkuji také kolegům, kteří se dostavili na dnešní slyšení. A ráda bych řekla, že rozdělíme naše slyšení do dvou součástí, do dvou částí. V první řadě v první části bude hovořit paní Bruce a pan Mitkas. Poté budeme mít kolečko dotazů. Máme zde rovněž zástupce z Evropské komise kteří se také do diskuse zapojí a v té druhé části dáme slovo zbývajícím třem profesorům či rektorům. A potom samozřejmě zase bude následovat eh, série otázek a odpovědí. Nyní tedy předávám slovo paní profesorce Bruce na 10 minut. Těšíme se na to, co nám řeknete. Thank you. Um, Děkuji. Jsem velice ráda, že jste mě přizvali na dnešní veřejné slyšení, že se ho mohu zúčastnit, protože si myslím, že už samo o sobě to slyšení je novátorské, protože se bude věnovat eh, tomu, jakou mají univerzity úlohu v inovacích a v eh, pozbuzování podnikatelského klimatu. Jsem také velice ráda tedy, že přímo paní předsedkyně tohoto výboru pro kulturu, paní Kosta, nás pozvala a už teď eh, úvodu řekla, jak s velkým zaujetím na tomto tématu bude pracovat a že se vlastně na tom pracuje napříč Evropou. Takže ještě jednou děkuji. Já jsem tedy um, zástupkyní rektora Univerzity Derby ze Spojeného království. My se opravdu věnujeme inovacím, eh, podnikatelství, podnikatelství a těmto věcem. My jsme, nacházíme se uprostřed Spojeného království v takové oblasti Midlands, která je vlastně velice důležitá pro pokročilou výrobu pro sofistikovanou výboru, výrobu. Eh, je tam mnoho významných eh, firm, které v podstatě sídlí v blízkosti naší univerzity, třeba Toyota, Rolls-Royce a další. A samozřejmě jsou tam důležité dodavatelské řetězce. Vím, že také i dopoledne jste hovořili o nedostatku eh, kvalifikovaných lidí v Evropě. Takže i pro naši univerzitu v Derby je důležité, abychom zajistili, že budeme nabízet co nejschopnější lidi eh, firmám, které jsou v naší zemi. Musíme zaručit to, aby firmy jako třeba Rolls-Royce měly možnost eh, náboru našich eh, absolventů, aby mohli nabírat lidi přímo ze svého regionu a chceme být také jako univerzita katalyzátorem změn, abychom zaručili to, že mm, se vyřešíme ten nedostatek kvalifikovaných osob. Také chceme i propojit oblast biznesu a oblast, ob, tu akademickou oblast a posílit tím eh, inovátorské myšlenky. Chtěla bych se s vámi podí, um, Eh, podílet eh, o určité informace o jednou případovou studii, jak vlastně spolupracujeme s firmami z našeho regionu. Spolupracujeme spolu tak, abychom využili veškerá aktiva, veškeré jmění, které máme v našem regionu. Chceme to všechno zhodnotit a chceme najít způsoby, jakým bude pro firmy jednoduché vstupovat s námi do vztahu, ať už to jsou větší firmy nebo malé a střední podniky. Zároveň tím, že jsme vlastně firma, pardon, tím, že jsme univerzita v oblasti Midlands, chceme zajistit, že naši studenti získají co nejlepší vzdělání, aby věděli, že jsou dobře vybaveni schopnostmi a dovednostmi, natolik, aby mohli pracovat pro firmy, ať už to bude tedy v našem regionu či jinde po světě. Vidíte zde na snímku eh, určitá čísla, jak jsme tedy eh, úspěšní. Je zde například počet eh, našich studentů, je to 146 800 studentů celkem. Zaměstnáváme více než 17 000 osob. V oblasti Midlands vytváříme 33 000 pracovních příležitostí právě díky inovacím, které vytváříme, takže i ve spolupráci s podniky vytváříme i pracovní místa a aktiva. Náš obrat je 1,3 miliard. A také investujeme do nových zařízení pro studenty i pro business sféru. Celkově jsou ty investice více než 400, liber, 400 eh, milionů liber. Mm, zde na dalším snímku vidíte několik firm, které jsou zastoupeny v našem regionu. Univerzita eh, v derby má vlastně přímo ve svém DNA snahu o inovace. Je to vlastně taková jedna z našich hlavních misí. Hlavní body, které chceme podporovat, je to za prvé podporovat ekonomický růst díky spolupráci s podniky v našem regionu. Také se soustavně, eh, soustavně spolupracujeme s eh, lídry ať z občanské, politické i obchodní eh, sféry abychom zaručili to, že budeme stále takovou hnací přední silou inovací. A já, já ve své funkci eh, také navštěvujeme různé země, například proběhla návštěva v Číně, abychom eh, představili naše výhody a abychom spolupracovali i s jinými regiony. Také vytváříme eh, zamě- pracovní místa, podporujeme dovednosti, také zlepšujeme to, aby naši absolventi zůstávali v našem regionu, aby neodcházeli a aby byli špičkou ve svém oboru. Chceme, aby ti absolventi zůstávali v našem regionu, aby si zde zakládali rodiny, aby se vlastně sami stávali takovými vůčími eh, osobnostmi svého regionu. Dále v rámci univerzity usilujeme o to, abychom měli vysoce kvalifikované akademické pracovníky a abychom tedy spolupracovali s takovými špičkovými firmami, jako je třeba Rolls-Royce a s dalšími, a aby i ty firmy sami měly zájem s námi spolupracovat. Chceme eh, posilovat eh, podnikatelské schopnosti našich studentů, protože víme, že jim to také posílí jejich zaměstnatelnost. Je podporujeme například studenty v tom, aby zakládali své vlastní společnosti, ale i v tom, aby zkrátka měli určité podnikatelské dovednosti a schopnosti k tomu, aby mohli vstoupit do jiného podniku a tam, aby se stali takovou hnací silou e, změn a novátorských myšlenek. Takže já si myslím, že veškeré naše, veškeré naše cíle jsou e, chválihodné a teď je otázkou, jak je e, zrealizovat. Naše univerzita je zapojena sama do různých transformativních změn, abychom byli stále v čele a abychom byli také takovou eh, destinací pro podnikatelskou sféru, aby podnikatelská sféra měla zájem s námi spolupracovat. Usilujeme o to, abychom firmám, s nimiž spolupracujeme, také zaručili, že jejich pracovníci budou kvalifikovaní. Takže nabízíme různá schémata. Máme zde například Degree Apprenticeships, kde vlastně e, jsou zaměstnanci firem vzdělávání ve speciálním univerzitním programu ve spolupráci s tou firmou. A tito studenti pak eh, zůstanou zaměstnanci té firmy a získají další kvalifikaci. Mm, spolupracujeme s podnikatelskou sférou, abychom připravili lepší nabídku pracovníků pro průmysl. Také nás zajímají priority jednotlivých odvětví a to, jaké dovednosti jsou důležité pro tato odvětví. Například se věnujeme dopravě, nízkouhlíkové ekonomice, logistice nebo sofistikované výrobě. Eh, také provádíme určitá ehm, šetření napříč regionu, jaké schopnosti a dovednosti naši ehm, absolventi by měli mít, abychom opět zaručili, že my jako univerzita vlastně uspokojíme poptávku toho regionu. Také sami o sobě jsme, máme velice dobré podnikatelské prostředí, máme také speciální fond rizikového kapitálu. E, za poslední tři roky jsme věnovali do různých e, regionálních projektů více než 17 milionů liber a vytvořili jsme 1330 pracovních míst a doufáme, že na těch pracovních místech třeba budou právě pracovat ti naši absolventi. Takže vlastně si trošku eh, vlastně připravujeme i podmínky a také eh, spolupracujeme i s vládou a s vládními fondy. Navíc máme eh, my jsme také třeba dostali 10, nebo jsme investovali 10 milionů liber, které se investují vlastně do eh, logistiky a nízkouhlíkové ekonomiky. Spolu, eh, také jsme součástí určitého intervenčního schématu, eh, spolupracujeme s malými a středními podnika, podniky a chceme zaručit, abychom dobře splnili svůj cíl. Soustředíme se na inovace. Některé ty myšlenky se týkají hlavně tématu eh, realizace inovací. Snažíme se také to, aby si, aby si naši studenti nebo absolventi zakládali takzvané startupy. Eh, stále do toho investujeme peníze, investujeme i do nových infrastruktur, které umožní právě těm startupům, aby dostali jednak finance, také odbornou, odborné znalosti nebo odborné poradenství. Spolupracujeme také s různými klastry jiných inovačních firm. Vytváříme hodnotu, máme zde speciální řetězec vytváření hodnoty. Mm. A zde vidíte diagram přenosu znalostí. Takže máme speciální systém podpory inovací a podnikatelství. Hledáme možnosti pro podnikatelskou sféru, snažíme se ty možnosti eh, přivést do centru pozorností, pak tam máme tedy speciální researchní nebo rešeršní centra, výzkumná centra, která se pak snaží reagovat na poptávku podnikatelské sféry. Jedná se o systém, který je takový velice pružný a rychlý. Je zde také jeden takový velice dobrý příklad, kdy, se nám, kdy jsme takto postupovali. Byla to firma Icon Polymer Group, které jsme pomáhali dále se inovovat. Máme také různá schémata, která zaručí, že naši absolventi jsou co nejlépe vybaveni schopnostmi a dovednostmi, aby oni sami se stali novátorskými pracovníky. Také máme pracovníky, kteří se snaží vyhledávat talentované studenty, pak působí jako jejich mentor, mentoři. A rovněž eh, máme různé investice do slibných projektů a do slibných firm Mm. snažíme se o tyto nové firmy jak si pečovat v těch začátcích, aby nakonec eh, vyrostly a vyvinuly se. A nicméně všechno je to vedeno těmi mladými, talentovanými lidmi. Ještě bych nakonec chtěla shrnout pár takových důležitých možností. Takže zaprvé je nutné jednat pružně, rychle. Je důležité dávat prioritu regionu. Musíme také naše všechny dovednosti eh, zaměřit tak, aby byly odolné i vůči budoucímu vývoji. Naše akademická sféra musí mít také vysoké, vysoké odborné kvality, aby také dokázala přilákat i zájem. Dále spolupráce k tomu, abychom dokázali realizovat eh, plné hodnoty spolupráce napříč univerzitou s našimi výzkumnými středisky, s našimi ústavy, abychom měli také abychom měli přístup k multidisciplinárnímu pohledu a pak tedy ten přenos znalostí. Ještě je důležité uvědomit se, jakou má naše univerzita, jaké má naše univerzita poselství. Chceme, aby všechny zúčastněné strany viděly dopad. Chceme zkrátka dokázat to, aby každý talentovaný člověk získal takové dovednosti a schopnosti, aby byl pak schopen nadále být tou hybnou silou inovací a aby také pak dokázal vytvářet hodnoty. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem na vás trošku tlačila mm, kvůli dodržení časového limitu, ale děkuji vám za velice zajímavou prezentaci. Teď dávám slovo dalšímu zástupci, kterým je rektor Solnické univerzity, pan Perikles Mitkas. Tématem je posilování podnikatelství u e, vysokoškolských absolventů v období ekonomických krizí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi potěšením, že mohu být zde s vámi, dámy a pánové, a na vašem výboru pro kulturu a vzdělávání. Když se podíváte na tento cíl jako respektive na tento titul jako na cíl, tak je to naprosto jasná věc. Nicméně, eh, když se zamyslíme nad tím, jak to dosáhnout, tak už to není tak jednoduché. Já jsem eh, strávil zhruba 15 let ve Spojených státech jakožto eh, postgraduální student a poté zaměstnanec fakulty. A měl jsem možnost být v kontaktu eh, s firmami, se zástupci průmyslových odvětví, také tedy s počítačovými techniky. A když jsem se kolem roku 2000 vrátil zpět do Řecka, uvědomil jsem si, že v Evropě, zejména v Řecku, eh, je to tak trošku jinak. Čili jinými slovy, že Evropa eh, své univerzity neužívá, nevyužívá stejným způsobem, jakožto motory rozvoje a růstu, poněvadž u nás není tak jednoduché ty technologie, které vznikají na univerzitách, dostat do soukromého sektoru ta situace je tedy, eh, se zhoršuje směrem od eh, severu na jih a od západu na východ eh, s některými zeměmi, které jsou všem výjimkami. Takže já tady mám příklad Řecka, jakožto země, která je ve velkých potížích a to už několik let. Když se podíváte na horní část snímku, tak eh, v letech 2008 až 2013 hrubý mm, domácí produkt poklesl o 25 eh, čili v podstatě eh, zhruba to tež, co nastalo v Evropě po druhé světové válce. Po sedmi letech škrtů máme vyšší nezaměstnanost, zejména mezi malými Eh, dochází eh, skutečně k velkému tlaku na malé a velké firmy. Eh, klesají investice, škytá se v rozpočtu a zhruba 200 tisíc lidí vysokoškolských vzdělaných dneska že mimo Řecko. Zřejmě Evropa z toho odlivu mozku docela využila. v Řecku nám chybí zdroje lidského kapitálu a toto je zpráva z minulého roku. Eh, Na hře máme těch eh, pět hlavních eh, nedostatků, pokud se týče univerzitně vzdělaných lidí v Evropě. To je Evropská 25 tedy na tomto grafu. Některé země jsou eh, ve eh, výjimce, eh, tedy jsou na tom jinak, prostě jsou na tom lépe. Když se podíváme, když se zeptáte lidí, kteří zda by se chtěli ostěhovat jinam v Evropě, tak 55% říká, že ano. Já jsem Eh, prorektorem na Aristotelově univerzitě v Soluni, což je největší univerzita v Řecku. A pokud Solun znáte, tak víte, že má velmi blízko k několika balkánským významným městům. A všechna tato města se potýkají s otázkou růstu. Máme 78 eh, tisíc studentů a jsme také největším výzkumným ústavem v Řecku. Naše výzkumná činnost je velmi rozsáhlá. Máme více než 3 tisíce eh, lidí, kteří pracují eh, na univerzitě jako výzkumní pracovníci, kromě Eh, regulárních zaměstnanců. Někteří z našich studentů dosáhli velmi dobrých výsledků, eh, například eh, Amanda, to je cena nebo zase škola pro elektroniku a počítače, takže ti se opravdu umístili na prvním místě ve World Citizenship. Čili naši, naši studenti jsou velice dobří ve škole, ale potom eh, jsou poměrně eh, málo úspěšní v praxi. A to je eh, tak v celém severním Řecku. Je zde několik výzkumných institucí, které patří v Evropě do první dvacítky a e, mají vysokou účast e, v e, velice konkurenčních výzkumných grantech. A přesto nedaří se nám vytvářet dostatek pracovních míst, abychom lidi udrželi doma. Tady se hovoří o té trojité, trojité šroubovici, to znamená biznis, vláda a soukromý sektor. toto vede k nové mentalitě eh, v Soudě ve městě. To je asi milionové město a je také významným přístavem. Sídlí zde devět různých eh, výzkumných ústavů, mm, mají skutečně eh, desítky tisíc studentů a poskladování studentů. A to jsou opravdu eh, velká dobrá čísla. Máme zde inovační zónu, industriální asociaci Technopolis, Business Park a tak dále. K těm posledním iniciativám těchto spojených aktérů eh, patří OK Test, e což je inkubátor kde pracují malé skupiny studentů, případně eh, absolventů, kde mohou eh, lidé pracovat a vyzkoušet si eh, záložení vlastní firmy. Je to zaměřeno na oblast rozvoje, vývoje softwaru. Technopolis je asociace IT firm v severním Řecku a fungují jako klaster za léta inicioval několik hackathonů eh, a je to vlastně proto, aby se mohli, mohli si vybrat ty nejlepší absolventy a zaměstnat je. Čili aktivity tady jsou. A máme zde také eh, výsledky, eh, většině, včetně velkých akcí, Eh, několik prostor pro spolupráci či platform pro spolupráci a také spolupráci mezinárodní s dalšími firmami. Máme zde několik příkladů eh, úspěšných softwarových společností, které eh, v Soluni provádějí výzkum a vývoj v oblasti počítačů a e, vyvážejí své produkty do Spojených států a do celého světa. Nicméně pořád je tady velký rozdíl mezi nabízenými příležitostmi a mezi tím, kolik by toho bylo třeba. Čili e, ta mezera přetrvává. Naše univerzita má vlastní e, služby pro studenty ve výběru budoucí kariéry. Máme zde jednotky pro eh, inovaci a podnikatel, podnikání. Eh, poskytujeme konsultace startupům. V brzké době poprvé budeme mít eh, výzkumný veletrh v Soluni kde by se měly účastnit všechny ty univerzity a výzkumné ústavy, tak by předvedli, co vlastně mohou nabídnout průmyslu. To bude v roce 2017. Eh, rektoři a profesoři, ale také politikové si uvědomují, že univerzity by neměly nadále být ostrovy vzdělanosti, nýbrž katalyzátory společenského růstu. Měli by se ujmout této role a jsme ve spojení s dalšími zeměmi, například eh, v Bosnu, v Massachusetts jsme tady eh, měli eh, akci, která se týkala růstu a mezinárodních investic a snažili jsme se nabízet to, co Eh, je k dispozici právě v té zóně kolem Soluně. My tedy chceme eh, také využít eh, řecké diaspory, máme tady spoustu združení a dalších skupin po celém světě a tito lidé se snaží řekům napomáhat. A mm, máme z té možnosti na různých stáží a zaměstnání a tak dále v partnerských eh, záležitostech. Já bych eh, tedy ještě na závěr něco navrhl a sice eh, možná to bude stát za úvahu. Pravda je, že univerzitní profesoři a výzkumní pracovníci po celém světě se hodnotí zejména podle publikační činnosti a výzkumu. Máme tady určitý index, eh, to znamená eh, podle toho, eh, jak často jsou citováni. A v podstatě, jakmile se dostane nějaký, nějaké dílo do tisku, tak je to pro ně důležitější než vlastní výzkum. Možná bychom mohli vytvořit jakýsi přechodný index eh, podnikání, podnikavosti a to by bylo eh, něco, co by eh, se týkalo studentů, kteří opouští univerzitu do života. Proto říkám, že je to ten přechodný index nebo index přechodu. Tím neříkám, že bychom už neměli dále hodnotit profesory podle publikační činnosti, ale možná Eh, bychom měli oceňovat také eh, to, eh, jak se zde dbá o potřeby podnikání. V Řecku ten největší problém je dneska politická krize a také ta finanční, že pokud E, se země nedostane zpátky na běžnou trajektorii rozvoje, e, tak nemůžeme příliš počítat s vašimi investicemi, ale snažíme se. Děkuji vám. Děkuji vám, to je velmi důležité. E, děkuji vám za tyto velmi zajímavé návrhy. Tak a než dám slovo kolegům, tak ještě bych chtěla eh, přivítat paní Denise Crowley z komise eh, za eh, úsek pro inovace a vzdělávání. Pokud přejete, můžete promluvit, jinak dám slovo poslancům. Děkuji. Já se omlouvám Eh, že eh, tedy eh, teď vstupuji, možná, že by jako první měli dostat slovo poslanci, ale pokud tedy mám slovo, tak já bych chtěl také poděkovat za to, že jsme přizváni k tomuto, k tomuto workshopu. Eh, nám velice záleží na podnikání a na eh, vztahu mezi eh, univerzitami a místním hospodářstvím nebo vůbec hospodářstvím, biznesem. Možná bych vás chtěl upozornit na některé věci, které komise chystá. A možná Eh, tady najdeme prostě nějaké styčné plochy eh, s tím, co zde říkají řečníci. Od roku 2008 komise podpořila eh, takzvané University Business Forum. To je vlastně diskusní fórum, kde se potkávají tyto dva světy. A komise zde hraje toho roli, tu roli facilitátora. Jde o to, aby se ti lidé měli kde setkat a eh, hovořit o věcech, které je zajímají. Koná se to každý, každé dva roky v Bruselu, ale zejména se koná na různých místech v Evropě. Takže třeba letos jsme uspořádali tři fóra ve Vídni, ve Finsku a v Donosti San Sebastián v Baskicku ve Španělsku. Jsou to šance, kdy lidé z regionu, lidé z biznisu a z regionálních univerzit a místních úřadů se mohou setkat a mohou se pobavit o tom, co vlastně, eh, na čem vlastně spolupracují a co by bylo možno dělat dále. To je zajímavé a produktivní fórum. To je ta zkušenost za léta. já jsem o tom hovořil jako eh, prostě eh, taková nějaká mluvírna, což bylo eh, spíše sarkastické vyjádření, ale ty výsledky jsou velice konkrétní a dostávají finanční podporu v rámci Erasmus+. My jsme se snažili vytvořit online nástroj, který by právě eh, toto spojoval. Eh, je to eh, de facto jenom takový nějaký formulář, jehož pomoci lze posoudit míru podnikavosti příslušného vzdělávacího nebo výzkumného institutu. A máme to už několik let a více než 800 univerzit to nyní využívá. Většinou tedy evropské univerzity, ale ne pouze evropské. A tím nám de facto e, vznikla taková komunita lidí, kteří se baví o tom, jak zlepšit e, svůj vztah k podnikatelskému prostředí. Komise se snaží umožňovat eh, setkávání mezi nimi a tak dále. Eh, můžeme vám poslat eh, linky, abyste se mohli sami podívat, jak to online vypadá a věděli, co to vlastně je. A já myslím, že v podstatě a relativně malá investice 600 tisíc euro má tady skutečně velký efekt. Eh, další specifická věc, která také spadá pod Erasmus Plus dneska, tak to, je to je akce. Eh, znalostní aliance tomu říkáme. Vznikají konsorcia podniků a univerzit a vytvářená přeshraničně a spolu vytvářejí nový vzdělávací obsah, nové kurzy a jiný druh kursů podstatě e, to zapojení biznesu je tam e, poměrně intenzivní. Máme tam tedy také výuku v praxi a tak dále. Přičemž tu poskytují právě ti, ty firmy. Máme tedy těchto e, aktivit asi 40, je to vlastně novinka. Těžko říci, jak to nakonec dopadne, musíme si na to počkat, ale jistota je, že je tam velké nadšení eh, ze strany účastníků. A čili my takto propojujeme univerzity a firmy. Přičemž eh, vše se točí kolem obsahu vzdělávání. Eh, když se na univerzitách hovoří právě o tom propojení, tak většinou se hovoří o výzkumu a tak. Ale teď je to něco jiného. Teď je de facto business a univerzity spolu eh, vytvářejí eh, obsah vzdělávání. Eh, já ještě zmíním jednu věc, a to je právě proto je škoda, že hovořím teď a ne až na konci, až po profesoru Ševčíkovi, protože on chce hovořit o eh, regionálních in, eh, inovací nebo v regionální strategie a v jaké místo v tom mají inovátoři a univerzity. A je třeba eh, říci, že eh, ty, ta naše fóra univerzit a firem, eh, tam se o tom hovoří hodně. Hovoří se o chytrých specializacích a tak dále. Zde ke vzdělávání. My jsme s našem v DG tedy začali spolupracovat s DG Regio a právě tím předmětem jsou ty chytré specializace eh, vyplývající z kooperace biznisu a univerzit. Ale jak říkám, je to věc poměrně nová a eh, také se dá říct, že eh, zřejmě i regiony se snaží o to tež, ale bez účasti univerzit, což možná není tak úplně to pravé ořechové, ale třeba se k tomu ještě někdo vyjádří. Toto je otázka, na kterou se chceme v budoucnu více zaměřit. Pan komisař Navračič eh, se, eh, je tomu velice oddaný a velice v tom angažuje. A jde tedy o tu otázku, jak lépe integrovat univerzity do těch Smart Specialization Strategies, čili možná, že příště, až vás pan komisař navštíví, bylo by dobré se na to zeptat. Já myslím, že to eh, je ode mě dostatečný příspěvek a doufám, že jsem pomohl trošku té diskusi. Eh, grazie, doktor Děkujeme mnohokrát za velice užitečný příspěvek, také proto jsem vám dávala slovo. Ještě bych ráda připomněla dvě věci. My očekáváme od pana komisaře, že předloží sdělení o modernizaci vyššího vzdělávání. Netrpělivě ho očekáváme a myslíme si, že toto slyšení může být také jakousi přípravou právě pro Evropskou komisi a že jí umožní pochopit nebo lépe se seznámit s tím, co univerzity dělají. A pak je zde ještě jedna důležitá otázka, o které budeme hovořit na setkání s koordinátory, a to je užší spolupráce eh, s výborem REGI, který se zabývá politikou soudržnosti. Já mám zkušenosti i z svého vlastního regionu, kde jsme diskutovali a spolupracovali jsme s univerzitami v mém regionu. Děkuji vám tedy a nyní dávám prostor kolegům, členům Evropského parlamentu. Přihlásili se zatím kolegyně Rybacká, kolega Lier, eh, pan Gramatikakis, paní Trippel. Prosím. Thank you very much, Chairman. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Děkuji za obě prezentace. Omlouvám se, paní Rybacká. Děkuji. Děkuji vám. Bardzo dziękuję za to ogromnie interes. Eh, velice děkuji za mm, to mimořádně zajímavá vystoupení. Eh, navážu na pana rektora. Eh, to je vlastně to gro těch mm, vystoupení. Vy jste řekl, že univerzita má být katalyzátorem růstu a rozvoje, ale ten katalyzátor to je něco, co urychluje reakci, ale nezastupuje ty komponenty, které tam musí být. Eh, vy jste vlastně řekl, jaký je rozdíl a jaké je to provázání mezi univerzitou a biznesem. Eh, samozřejmě jednodušší je eh, být lídrem v inovacích v podobě univerzity, pokud tedy je tam dostatek prostředek prostředků. A něco jiného je, eh, jestli tento kapitál je rozprášen mezi mnoho menších, eh, menších eh, subjektů a toho kapitálu je tak málo, že nikoho ani nenapadne poštět se do výzkumu. Jestliže univerzity se mají rozvíjet a mají na sebe vzít roli průkopníku inovace, tak ano, tam je, je třeba ovšem komplementarity. To by mělo být v každém programu od Junkrova plánu přes Horizont 2020 a výsledkem by mělo být promítnutí až do daňových systémů. Mám otázku. Horizont 2020, a brzy tady budeme mít přehled tohoto programu, nakolik Horizont 2020 umožňuje univerzitám posílit výzkumnou činnost. Já jsem byla dnes na eh, setkání a tam se týkalo, to se týkalo programu Marie Curie Sklodovské, která patří pod Horizon 2020. Tam se řeklo, že Horizont má vliv na úroveň eh, výuky na univerzitách. Eh, je to podle vás také tak? kde eh, nejvíce univerzity mohou profitovat na horizontu. Uh, thank you. Děkuji. Děkuji vám oběma za vaše prezentace. Jsem zvláště rád, že zde máme zástupce univerzity, se kterou jsem byl i já spojen, Harry, která z nich to je. Univerzity samozřejmě soutěží o ty nejlepší studenty vedle toho, že musí spolupracovat. A jak tedy se vám daří slučovat tou úlohu partnerskou s, tou, s tím, že jste vlastně rivalové? A potom se chci zeptat ještě pana rektora, jakým e, způsobem se v poslední době změnila kurikula a zda se to od té krize v roce 2008 zrychlilo, ta změna kurikula. A e, za, zda jak si, si studenti e, nyní po krizi vybírají jiné obory. A jaké jsou podle vás hlavní překážky toho většího propojení s podnikatelství, politickou sférou. Je to spíše v oblasti administrativy nebo v kulturním eh, přístupu. A také souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, že podnikání to není pouze zakládání nových společností, ale že to je vlastně jakýsi eh, koncept, který má posílit eh, celý svět univerzit, eh, nejen ty obvyklé podezřelé, to znamená různé eh, elektronické obory, technické, medicínu, ale že by se to mělo projevovat například i v takových oborech, jako je literatura, historie či filozofie. Ano, já sdílím eh, tyto vaše obavy. Nyní paní Trypela, potom pan Gramatika Kis. Děkuji, děkuji za vaše prezentace. Já mám dotaz na paní Bruce když jste hovořila o svém přístupu a o tom, čeho se snažíte na základě toho systému spolupráce dosáhnout. Chtěla jsem se zeptat, zda jste se také setkali s nějakými problémy při zavádění toho schématu a jak jste případné problémy překonali a jaký je celkový dopad na ten koncept, který rozvíjíte. A ještě Georgias. Já si myslím, paní předsedkyně, že to naše dnešní jednání je velice důležité. Máme zde velice významné hosty a vidím to i na vašem spokojeném úsměvu. Nicméně je to v zásadě jasné, protože před 20 lety studenti v Řecku a v celé Evropě měli vlastně připravenou cestu. Vystudovali, pak našli práci a nebylo vůbec těžké najít práci. V současnosti ale máme obrovskou nezaměstnanost. Někdy těm procentům sám nevěřím. V Řecku je to 42,7% a ve Španělsku 42,6%. Je to téměř stejné. V Itálii 37% a v celé eurozóně 20,3%, což do čeho samozřejmě spadají i bohaté země. To je naprosto neuvěřitelné. A Evropě se daří tu problematiku nezaměstnanosti řešit pouze velice pomalu. Já nikdy nehovořím příliš dlouho, protože vím, že času je málo. A dovolte mi tedy pouze jednu poznámku. Nejprve na adresu paní Bruce. Velice na mne zapůsobilo, co jste říkala o vaší univerzitě, kterou nějak blízko neznám, byť jsem deset let svého života strávil ve Spojeném království. Vy jste hovořila o tom, že ta situace je v podstatě ideální, sedm univerzit spolupracuje, ale na jakém základě spolupracují? Já si těžko dovedu představit, že spolupracují dvě nebo tři univerzity. A trošičku mě děsí, že na základě toho, co jste říkala, vlastně nemáte ten jaksi akademický přístup, což je vlastně ta hlavní raison d'être univerzit. Tedy eh, co se studenti učí tak, aby jak si vaše univerzita mohla spolupracovat s Rolls-Roycem. Nechci nějak jaksi umenšovat eh, vaše úspěchy, ale opravdu by mě to zajímalo. A myslím si, že pan rektor univerzity v Soluni musí být velice hrdý. Naše země prochází krizí, ale univerzita v Soluni, jak eh, je známo, dosahuje celé řady úspěchů. Já jsem bohužel byl rektorem jedné z řeckých univerzit, když ale situace byla mnohem lepší. A chci se vás zeptat na to, jakým způsobem univerzity eh, vyjednávají s politiky, jaké jsou vztahy. Když jsem eh, já tam působil, tak ty vztahy nebyly dobré. Já doufám, že to dnes je lepší. Protože v mnoha ohledech se politici snaží zasahovat do nezávislého fungování univerzit a chtěl bych se proto svého přítele, pana rektora a kohokoliv dalšího, kdo bude mít dostatek odvahy k odpovědi na to, co evropské univerzity od Evropy očekávají, protože my stále hovoříme o změnách, ale ty změny se jaksi nedějí. Děkuji. Ano, to byla trošičku složitá otázka. Odpověď se asi nestihne v tak krátkém době, do krátké době, kterou máme k dispozici. Nyní tedy prosím naše vážené hosty o odpověď. Eh, Horizont 2020 je pro nás důležitý, protože financuje tu eh, velkou vědu a umožňuje nám vyhledávat kapacity pro jednotlivé projekty. Je to tedy pro nás naprosto zásadní. Pokud jde o program Marie Curie, tak ten podle mého názoru, a máme s tím zkušenosti, přispěl ke zlepšení kvality PhD, tedy postgraduálního studia, a umožnil to také, aby se více studentů do té postgraduální úrovně zapojila. Takže myslím si, že to je velice dobrý program. Pokud jde o ty startupy, a o to, zda podnikání je ještě vlastně širší pojem. Ty startupy, to je vlastně pouze takový výsledek toho celkového podnikatelského ducha, kterého je třeba a naše univerzita ho vždycky měla. A ty eh, startupy nejsou pouze v technické oblasti, ale jsou například i v oblasti zdravotnictví, eh, terapií a nabízí se zde tedy celá řada příležitostí pro naše absolventy, aby si zakládali podniky v mnoha různých oblastech, což je skvělé. Pokud jde o eh, ty rozvoj podnikání, probíhá diskuse o tom, jak eh, si vycházet jak si vstříc mezi těmi univerzitami navzájem, jak pokrývat ty jednotlivé potřeby. A s tím je trošku spojena i ta problematika eh, toho rivalství. Stále ještě budujeme v rámci té spolupráce jakýsi modus operandi. Například eh, se to týká využívání různých eh, prostor, eh, zařízení, eh, sdílení kapacit. Snažíme se prostě jaksi dát dohromady ty zdroje, které máme, tak aby jich mohly využívat i ostatní univerzity. Prosím. Já jsem se ale ještě chtěla zeptat, zda zde byly nějaké problémy, ptá se paní Triple. Ono to partnerství je poměrně nové, takže e, trošičku je to e, taková e, fáze líbánek a zatím se díváme na priority v jednotlivých oblastech, ale netýká se to pouze těch univerzit, pouze toho akademického prostředí. Hovoříme vlastně se všemi aktéry toho dodavatelského řetězce i s různými eh, skupinami, v čele tedy s Rolls Roycem. A jak jsem říkala, nezabýváme se tedy eh, pouze požadavky univerzit, ale právě i toho podnikatelského sektoru. To zaměření je širší než pouze na univerzity. Má to samozřejmě dopady na kurikula a akademickou práci. My se snažíme obohacovat eh, to společenství akademiků, stejně tak jako obsah výuky a témata našeho výzkumu. Nyní pan profesor, pan rektor. Já začnu tím, eh, jaký přínos mají univerzity z výzkumu. V Řecku jsou univerzity veřejné, jsou zdarma, peníze dostávají od státu a také dostávají peníze od výzkumných projektů. V roce 2009 eh, obdržely univerzity asi 45 milionů na provozní náklady eh, od vlády a asi 35 milionů eh, byly, bylo tedy za eh, výzkum. V roce 2016 jsme obdrželi 12 milionů od vlády, pro, s čímž se tady, že větší, jsme měli větší počet studentů a pokud jde o ty výzkumné fondy, tam to bylo 50 milionů. Takže ty výzkumné projekty, to je vlastně taková záchranná síť pro naše univerzity, které prostě v současnosti v Řecku nemají dostatečnou veřejnou podporu ty výzkumné e, projekty, tak jak jsou v Evropě strukturovány, vyžadují e, spolupráci univerzit, výzkumných center a podniků a přispívají k vytváření podnikatelské mentality. My ale přesto nejsme zcela úspěšní, protože často, nebo poté, co ty projekty jsou ukončeny, tak e, jak si se prostě ty projekty skončí a nějak se to neprojeví v nějakých nových produktech či službách. Jakým způsobem se to projevilo na těch eh, kurikulech? Velice málo, protože v uplynulých eh, sedmi a osmi eh, letech vlastně došlo k zmrazení přijímání nových akademických pracovníků. Nepřijímáme jsme další vědce či vědecké pracovníky na univerzitách a proto je velice obtížné změnit ta kurikula, když prostě nemůžete přijmout nové lidi. Volby nových studentů se mění, to ano. Orientují se spíše od těch pozic, které vedou eh, potom ke, ke, státním zaměstnáním na Eh, obory, které mají větší uplatnění v té podnikatelské sféře a my se snažíme se podle těchto preferencí studentů zařídit. Jaké jsou překážky synergií mezi univerzitami a podniky? Jednak jsou to politické překážky, jak eh, říkal pan profesor Gramatika, to je různé v jednotlivých členských státech. A potom je to samozřejmě i byrokracie a také mentalita v Řecku již celé roky, panuje přesvědčení, že průmysl a univerzity to jsou dva naprosto neprostupné světy, které spolu nemusí vést dialog, nepotřebují spolu hovořit a tak dále. Tato mentalita se nyní mění. Myslím si ale, že se mnohem rychleji mění v ostatních evropských zemích, nejvíce tady na severu a na západě a zpomaluje se to směrem na východ a na jih. My nejsme v pozici Spojených států nebo Izraele. A myslím si, že i od nich bychom se mohli poučit. Především země jako Řecko by se mohla poučit. Ještě eh, k tomu, co říkal pan profesor Gramatikákis, velice s vámi souhlasím eh, v tom, že vláda v Řecku dusí akademické prostředí univerzit, protože se snaží zasahovat do všech aspektů fungování univerzit. Situace je skutečně obtížná a je navíc stížena i tím, že se legislativa mění skoro každý měsíc, alespoň tomu tak bylo v uplynulých dvou letech je velice obtížné stavět na pohyblivých píscích. Co univerzity čekají od Evropy? To byla další otázka, která padla v diskusi. Nevím, já jsem si vždycky myslel, že univerzity by měly Evropě říkat, kam má směřovat. Univerzity totiž mají lidi, odborné zkušenosti, nebo měly by budovat ty odborné zkušenosti a jak si směřovat eh, Evropu. Já, jak jsem říkal, jsem počítačový inženýr a myslím si, že v budoucnosti ty univerzity, které nebudou produkovat nové znalosti, prostě zmizí. protože studenti se budou, nebo již nyní se mohou učit věci vlastně kde chtějí, kdy chtějí a univerzitu jako takovou nepotřebují. A pouze ty univerzity, které produkují nové znalosti, eh, ty tedy zůstanou centry vzdělanosti. Řekl bych tedy, že univerzity stále ještě potřebujeme, potřebujeme je proto, aby podporovali Evropu, stejně tak potřebujeme i ty humanitní směry a obory, ale univerzity se budou muset změnit. Ano, to je eh, výborný závěr, velice se nám líbil, všichni s ním jistě souhlasíme a je to velký úkol nejen pro univerzity, ale také pro vlády a celou Evropu, aby vytvořili takové podmínky, aby změna univerzit mohla probíhat v co nejsvobodnějším duchu. samozřejmě i s ohledem na udržitelný růst a sociální dimenzi ekonomiky. Nyní bude následovat druhá část panelu, ve které pohovoří eh, tři další panelisté. A Doufám, že pan Luer mě omluví, když řeknu na adresu paní Bruce, že Brexit snad nebude mít žádné zásadní dopady na zájmy studentů a na spolupráci evropských univerzit. A že v tom jednání o Brexitu bude rovněž přihlédnuto k problémům univerzit. Nyní bych poprosila naše tři další panelisty. Já jsem je již představila hned v úvodu. Allora, adesso noi abbiamo... Takže máme zde nový panel, velice zajímavý. Pan profesor Longy je rektorem Politechnická, Politechnické univerzity v městě Ancona v regionu Marke. A chci samozřejmě za nás, za všechny vyjádřit vám naši solidaritu, protože všichni víme, že region Marke byl zvláště zasažen Eh, nedávným zemětřesením. Provincie to byla zasažena více než eh, provincie Ancona, ve které se nachází ta univerzita. Nicméně předávám slovo panu profesoru Longimu, prosím. Buongiorno e grazie, grazie per... Dobrý den, děkuji vám mnohokrát za pozvání. Eh, naše univerzita je tady v regionu Marke a to je osmý region v Evropě, pokud jde o výrobní sílu. Je to tedy velmi malý region, který ale produkuje obrovské množství různých výrobků. Další velice důležitý rys tohoto regionu je, že to je region velmi malý, má asi 800 tisíc obyvatel a 152 tisíc podniků. Takže podnikání v našem regionu je skutečně velice rozšířené. V podstatě na každých tisíc obyvatel máme 100 podniků. A historicky tedy již po mnoho let se ukazuje, že podnikání v markách skutečně funguje. Některé ty podniky jsou samozřejmě velice jednoduché, velice malé a my, jakožto univerzita, se snažíme podporovat podnikatele v našem regionu a snažíme se to dělat na základě podpory vzdělávání. Chceme, aby se podniky opíraly ne pouze o vytváření nějakých eh, produktů, ale především o znalosti. To si myslím, že je úloha, kterou univerzity musí plnit. A domnívám se, že Evropa potřebuje podnikatelského ducha, zvláště u nových mladých generací. Potřebujeme tedy tohoto podnikatelského ducha a není potom už zase tak důležité, zda se to projeví konkrétně ve vytvoření nějakého podniku, ale důležitá je ta kreativita. A my se musíme snažit vytvořit takové podmínky, aby mladé, mladí lidé si mohli eh, vymyslet eh, třeba pracovní příležitost pro sebe samé také i pro další lidi. Naše univerzita je pevně zapuštěna do okolí, do místního regionu. Snažíme se také inspirovat naším regionem a snažíme se také tomu regionu navracet jak si to, co nám dává dávat to jaksi eh, zpět těm místním podnikatelům. Především pokud jde o oblast výzkumu a vzdělávání. Musíme se o to snažit a je mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Zde se jich hovořilo o některých eh, modelech, o spolupráci výzkumných center, o určitých eh, vytyčených eh, postupech. Ale často to vlastně vše je velice jednoduché. Ten první krok je sice důležitý, ale nestačí, protože poté ještě musí následovat ty další kroky, což jsou především ty jednotlivé eh, vztahy a propojení které slouží k tomu, aby se nějaká myšlenka teprve mohla uplatnit v praxi. Potřebujeme především investice. Hovořilo se zde v těch předchozích příspěvcích o důležitosti venture capital, rizikového kapitálu. A univerzity samozřejmě se o výsledky výzkumu musí dělit s výzkumnými centry a se svými studenty, ale musí také podporovat právě ty další kroky. Jakou strategii využíváme? Je to vlastně v, ty, v názvu mé prezentace. Kontaminace, to znamená, o co jde? To je vzájemná výměna znalostí a zkušeností prostřednictvím jakýchsi radikálních inovací. Inovace totiž můžeme rozdělit na takové ty postupné inovace den po dní. ale to již nestačí. My se musíme snažit o jakousi radikální inovaci, která často vychází z toho, že se e, kříží znalosti a zkušenosti různých subjektů. A my jsme chtěli vytvořit jakousi laboratoř, jakousi továrnu nebo dílnu, ve které se bude docházet ke konfrontaci a k posilování jednotlivých myšlenek a nápadů. A vytvořili jsme takzvanou Contamination Lab, takovou velice jednoduchou laboratoř. Jejímž cílem je jaksi nakazit se těmi rozličnými nápady. Setkávají se tam studenti různých oborů a studenti také různých úrovní. Tak. A snažíme se také o vztahy a propojování směrem na podniky, což velice dobře funguje v souvislosti s těmi smart eh, specializations. Každý region si vytečil svou vlastní specializaci a Jinak tomu nebylo ani u regionu Marke. My také máme své vlastní smart specializations. A v těch laboratořích se potom eh, eh, samozřejmě postupuje těmi způsoby, které jaksi eh, se používají eh, v realitě. To znamená, jde tam o práci ve skupině, komunikování, koordinaci, protože možná na to někdy zapomínáme, ale při podnikání je velice důležité, důležitá právě ta komunikační složka, to znamená umět, eh, jak si se podělit o výsledky své práce. Ta laboratoř v podstatě je nedaleko našich eh, prostor, kde učíme, kde provádíme výzkum a je vlastně otevřená stále tak, aby lidé, aby studenti měli možnost tam přicházet a konfrontovat eh, své znalosti a zkušenosti. Snažili jsme se eh, spustit ten program ve spolupráci ještě s dalšími univerzitami v našem regionu, s univerzitou v Urbínu a v Mačerátě. To jsou humanisticky orientované univerzity, zatímco ta naše je spíše technická. A snažíme se vlastně kombinovat eh, ty jednotlivé kompetence z těchto tří univerzit. A eh, celé je to v podstatě jednoduché. Já jsem vzděláváním robotický inženýr a od nás se čeká často mnoho různých eh, výsledků v té technické oblasti. Nicméně největší přínos eh, v oblasti nových služeb a eh, produktů přinášejí studenti z oblasti medicíny a zemědělství. A potom samozřejmě zde máme ty technické studenty a studenty ekonomiky, kteří jak si potom ty myšlenky posunují dál. Nicméně eh, v těch eh, jaksi, hlavních nápadech eh, vedou studenti zemědělství a medicíny. Pomocí té laboratoře jsme trošku snížili ty propasti mezi jednotlivými kurikuly, kde se v zásadě lékaři, filozofové, ekonomové a technici nepotkávají. A myslíme si, že ty výsledky, které jsme zatím dosáhli, jsou velice zajímavé. My jsme se totiž co nejvíce snažili pomocí té kontaminace, té nákazy, využít různosti, diverzity, protože právě tam potom vznikají ty převratné objevy, to znamená, nedochází zde k takovému tomu postupnému pokroku, ale k radikálnímu pokroku. A úkolem univerzit je právě do podniků, kterých tedy v Marké nemáme nedostatek, přinášet ty nové znalosti. tato naše laboratoř je vlastně takovou evropskou laboratoří toho, jak konfrontovat své myšlenky. Snažíme se vytvořit eh, určitou příležitost pro využití různosti, spíše než abychom využívali eh, homogenost, stejnorodost, protože jsme přesvědčeni o tom, že v Evropě právě eh, díky využití té různorodosti se může eh, podařit eh, dosáhnout v mnoha oblastech pokroku. Já jsem tedy velkým eh, zastáncem tohoto přístupu a nejsem v tom sám. Souhlasí s tím i všichni naši studenti, protože se všichni domníváme, že Evropa musí zhodnot, musí eh, využít eh, té různosti, kterou zde máme, protože to je naše velká výhoda. My jsme si s tím potom trošičku hráli a vypracovali jsme takový projekt v oblasti cestovního ruchu v makroregionu eh, v, v jaderanském mikroregionu. V podstatě tam jde o spolupráci s zeměmi, jako je Albánie a e, Srbsko, plus je tam samozřejmě Itálie, to znamená, jsou tam země, které jsou již členem Evropské unie a jiné, které se na vstup připravují. A vypracovali jsme tady takovýto projekt v oblasti kulturního cestovního ruchu. Loni jsme měli první ročník, nyní máme druhý ročník. Zúčastnilo se toho asi 25 lidí a vyplynulo z toho 18, nebo představeno tam bylo a rozvinuto bylo 18 eh, podnikatelských eh, plánů. Ta témata se samozřejmě týkala kulturního dědictví této krásné oblasti, tedy Jonsko-Jadranského makroregionu. A v současnosti se eh, snažíme jak si některé ty projekty spustit. Hledáme mentory, které, kteří by studentům v realizaci těch projektů pomáhali. Potom samozřejmě velice kriticky také eh, hodnot, jsme hodnotili, zda jsou některé ty myšlenky realizované, jak obtížně jsou realizovatelné a podobně. A ještě zde je jeden příklad, eh, který, o který jsme se pokusili, a tím bylo vytvoření virtuální sítě univerzit. Nazývá se to Uni Adrion. A je to tedy jakási virtuální univerzita, která by měla spojit univerzity, které již v Evropské unii jsou, s těmi, které tam snad brzy vstoupí. Snažíme se tím také podporovat mobilitu eh, Týká se to asi 184 studentů, ale také vědeckých pracovníků a profesorů, protože pouze na základě toho, že si nejprve navzájem poznáme, potom můžeme využívat té rozmanitosti. Děkuji mnohokrát, pane profesore, to bylo velice zajímavé, včetně e, toho otevření se Jonsko jadranského makroregionu i zemím západního Balkánu. A je také skvělé, že jste se pokusili o propojení eh, propojení univerzitou virtuální sítí. Děkuji také za tu zmínku o rozmanitosti, která obohacuje Evropu. Nyní bych ráda předala slovo panu profesoru Ševčikovi, který je z Technické univerzity v Drážďanech a bude hovořit o úloze univerzit eh, a startupů. Prosím. Yes, thank you very much. Um, I'm talk about... Děkuji za slovo. Budu hovořit o úloze univerzit a tzv. startupů v, evropské, v evropských eh, strategiích regionálního rozvoje a inovací. Asi ve čtyřech pěti snímcích nastíním, eh, zdůrazním naši situaci a v jednom snímku také přednesu naše doporučení, která máme pro evropské politiky. A douf. Já tedy jsem eh, děkanem podnikatelské fakulty, také jsem hlavou celé té iniciativy, o které hovořím, takže vlastně mám tu výhodu, že mohu hovořit o věci, s níž jsem v každodenním styku. Podívejte se prosím na mapu, kde máte znázorně nyní region Saska. Je to region, který má konkrétní inovační strategii, kterou formulovala přímo vláda a snaží se tedy propojit eh, ekonomické, vědecké i ehm, společenské pohledy. Eh, jedná se, to, jedná se o, zejména o velké firmy. Takže jak to vypadá v Sasku? Eh, stále ještě pokračuje proces restrukturalizace, i když sjednocení Německa už proběhlo před dlouhou dobou. Stále ještě tedy probíhá určitá restrukturalizace. Stále ještě musíme dohánět ostatní německé regiony, Eh, ta ekonomika Saska stále ještě pokulhává za německým průměrem. Naše hospodářství je eh, symbolizováno zejména malými a středními podniky, ale to se tedy netýká úplně celého Saska, ale u nás je to opravdu specifické, že u nás tedy nejsou příliš velké firmy a pokud už tam jsou velké firmy, tak eh, velice často je to tím, že ty firmy byly přelákány různými veřejnými pobídkami a dotacemi. Většinou to jsou spíše továrny, než že by to byla nějaká centra nebo nějaké eh, řídící eh, části. E, nicméně máme zde nadprůměrné zastoupení různých vědeckých institucí a pokud se podíváte třeba, kolik patentů získaly univerzity celkově v Německu, tak vidíte, že na prvním místě jsou právě univerzity e, ze Saska. Jedna naše Saská univerzita, což teď tedy eh, mohu říct si, eh, je dokonce hodnocena jako vynikající univerzita. A já tady to říkám trošku s odstupem, protože tady vlastně my jsme navzájem konkurenty. Takže teď se podíváme na situaci startupů a univerzit. Jaký je mezi nimi vztah? Vidíme, že startupy mohou být hybatelem inovací, na druhé straně univerzity vytváří určité základny, ale většinou jim chybí ta schopnost dostat eh, ten vlastně mm, toho posledního kroku, jak už jakoby, jak, jak si dostat ty inovace na trh. Startupy mohou pomáhat regionu i univerzitám dostat se do určitých podnikatelských eh, odvětví, které vlastně ještě nebyly příliš jaksi obsazeny. Ehm, týká se to našeho regionu, ale třeba města Dortmund je důležité přitáhnout talentované osoby a to právě dělají univerzity. Univerzity mají k dispozici mnoho talentovaných osob a většina z nich, kromě tedy profesorů, však tam většinou eh, pobývá pouze na určité období, takže je důležité ty lidi jaksi podchytit, aby tam zůstávali. Eh, univerzity jsou schopné také propojovat lidi různých vědeckých disciplín, Zatímco startupy eh, také jsou schopny dodávat kompetence, mm, třeba marketingové dovednosti a tak dále. Univerzity také nabízejí poměrně velký počet různých badatelů a výzkumných pracovníků, který eh, k němuž by jinak firmy neměly tak velký přístup. A u nás, eh, zejména v našem, v našem regionu, nejsou firmy, které mají příliš velká eh, vědecko-výzkumná oddělení. Samozřejmě záleží na druhu firmy. Třeba farmaceutické, velké farmaceutické firmy mají taková velká výzkumná eh, oddělení, ale mm, u nás tedy tyto takové firmy nejsou, takže proto je to důležité, že jsou zde tyto univerzity. My podporujeme speciální Eh, podnikatelskou iniciativu, která se jmenuje Desden Exists. Podporuje firmy a univerzity. Jedná se zejména o oblast našeho města a v okolí. Celkem máme asi 20-25 startupů každý rok a nejedná se pouze jen tak obyčejné startupy, většinou mají velká, um, dobré um, vyhlídky, plus také jsou dobře financované rizikovým kapitálem. Dále jsou zde různé granty, které umožňují výzkumníkům dále rozvíjet jejich myšlenky. E, navíc pokud vznikne nový startup, tak zde může být zase další spolupráce třeba mezi jednotlivými startupy nebo mezi startupy a výzkumnými institucemi. Naše iniciativa je také částečně financována Evropským sociálním fondem, je zde tedy spolufinancování a také na to poskytuje Eh, peníze i místní rozpočet. A já se teď eh, trošku podívám na ten další snímek a pak se vrátíme zpět. Máme zde tři kategorie. Eh, jaké poskytujeme služby? Za prvé v oblasti informací a vyhledávání. Zde se snažíme doplnit chybějící znalosti a dovednosti, které chybí na trhu. A třeba na univerzit, na univerzitách nejsou příliš rozšířené ty různé podnikatelské dovednosti a schopnosti. Takže my, si, my třeba zveme známé podnikatele, aby měli přednášky na univerzitách, aby vůbec se vlastně lidé dozvěděli o tom, jak vypadá tedy podnikatelské prostředí, nebo aby se s tím seznámili. Také máme speciální jakési vyhledavače, lovce nových talentů, pak eh, my také podporujeme určitý počet myšlenek, který je asi 70 až 80 ročně. Možná si myslíte, že to není tak velký počet, ale jedná se vlastně už o myšlenky, které prošly takovým podrobným sítem. Ta druhá část se týká vzdělávání a zejména podnikatelského vzdělávání pro badatele a výzkumné pracovníky všech eh, odvětví, kterým ale chybí takové ty různé ty podnikatelské dovednosti nebo ty soft skills nebo mm, techniky, jak jednat, s pracovní, eh, jak jednat s zákazníky a tak dále. No a třetí oblast, ta je konzultace a podpora. Máme týmy, v nich jsou zastoupeni jak zástupci univerzit, tak eh, firem a kteří mají také zkušenosti z průmyslu. Tento tým se snaží pomáhat, působí jako takový sparring partner, poskytuje rady, konzultace, No a nakonec tedy zhruba každý rok nastartujeme asi 20 až 25 takových malých startupů, zhruba 50% z nich vychází z eh, výzkumných výsledků a ty, těm občas chybí určité eh, kompetence a na druhé straně zase ta, ta druhá polovina, tam je to naopak. A to jsou opravdu takové velice slibné startupy mm, nejvyšší kvality, ale my se samozřejmě věnujeme i takovým těm um, startupům, které nejsou úplně v té nejvyšší kategorii. Také bych chtěla upozornit na dlouhodobou spolupráci s univerzit a startupů. Navíc uh, univerzity také získávají další finance. No a teď tedy, co bychom radili Evropě a výzkum, mm, novým politickým koncepcím. Je důležité, aby byly využívány různé fondy, prostředky, Evropský sociální fond, ale i další zdroje. A to zejména za, na dvě věci. Za prvé, aby eh, univerzity mohly provádět takové projekty, jaký jsem právě popsal. A za druhé, aby bylo také lidem na univerzitách pomoženo k tomu, aby si mohli vyměňovat své zkušenosti i napříč regiony. Myslím si, že asi mm, obtížné očekávat, že by všechny tyto iniciativy mohly být financovány sami o sobě. To už v Německu se ví docela dlouho, protože to opravdu skutečně moc zatím nefunguje. Eh, je dost těžké očekávat, že startupy se zafinancují sami, anebo že budou hned od začátku mm, ziskové takže je dost těžké vůbec najít rizikový kapitál, který by financoval zejména ty firmy v tom raném stádiu. A samozřejmě i pro ty univerzity je obtížné rozhodnout se pro poskytování takového financování, takže ty finance by měly v nejlepším případě plynout od někud jinut. A e, nicméně mm, pak to pomůže protože univerzity většinou jsou spíše mm, nabádány k tomu, aby spíše eh, publikovali a aby hledali vnější finance z vnějších zdrojů. Eh, možná můžete říkat univerzitám, že tady musí změnit své chování v tomto smyslu, ale opravdu je zapotřebí ještě dalšího financování. Také je důležité mít zde různé iniciativy na zlepšování osvědčených postupů, abychom se vyhnuli různým neefektivním věcem. Mm, takže třeba je dobré pomáhat eh, i ostatním univerzitám, aby se vlastně vyhli takovým těm problémům, které jsme řešili my na začátku, když jsme žádné zkušenosti neměli. Takže i to by nakonec mohlo přinést tomuto sektoru prospěch. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za to, že jste velice zajímavě tu problematiku ilustroval a také, že jste poukázal na to, že je třeba lépe využívat Evropský sociální fond, který je důležitý i pro financování těch startupů a také je více svázán s rozvojem území, na kterých univerzity působí. A naším posledním řečníkem je pan Albert Bojmer, projektový manažer CBS System AG bude hovořit o vyšším vzdělávání ve venkovských oblastech a o symbioze, kterou se vám podařilo realizovat mezi podniky a akademií. Děkuji vám za pozvání. Eh, jde nám o eh, vysokou školu na venkově a symbiozu mezi vzděláváním a ekonomikou. Toto je dnešní téma. Takže eh, nejdříve k našemu podniku pár slov, abyste, eh, aby vám bylo jasné, jak, já, jak souvislost mezi naší firmou a eh, vědou. My se nacházíme na západě Spolkové republiky poblíž belgických hranic a jsme úspěšní mezinárodně, nabízíme řešení v oblasti IT. Po celém světě se používá náš software eh, v farmaceutickém průmyslu, kosmetice, obchodu, logistice a potravinářství. Nabízíme kompletní řešení, tedy kombinace softwaru, hardwaru a tak dále. Eh, vše můžete dostat jedno v jednom balíčku a samozřejmě k tomu patří i školení, obsluhy a tak dále. Systém CSB je k dispozici ve více než 20 jazycích a máme zastoupení ve více než 40 zemích. Fungujeme v mezinárodním měřítku a spolupracujeme s technologickými a vědeckými partnery. V posledním roce se nám dostalo ocenění, a to také vidíme zde od Radocem eh, Bertelsmann jakožto eh, zaměstnavatel přátelských k rodinám. Ta koncepce eh, vysokoškolského vzdělávání po dobu pracovního poměru, tak to je velice zajímavé. Zajímavé je to zejména pro naší, náš region. V regionu Aachen vedl ke eh, koncepci eh, z dlouhodobého zajištění eh, dorostu, odborného dorostu a začali jsme spolupracovat s Rajneše Fachhochschule z Kolína, tak, aby vysoká škola mohla fungovat mimo velká centra. To má velký potenciál v našem spíše venkovském regionu. Znamená to poskytovat podnikům inovace a samozřejmě také celému regionu. Nedostává se různých odborných eh, pracovníků a právě toto chceme nějakým způsobem řešit. Tady vidíte na mapě vzdálenost mezi hlavními městy Mönchengladbach, Düsseldorf, Cáchy a Kolín. To samozřejmě také hraje roli. Eh, kdo se kam rozhoduje jít studovat. No, protože eh, tam máte, eh, ta studium něco stojí, dojíždění něco stojí, eh, bydlení něco stojí a tak dále. V září 2015 jsme spolu s Rheinische Fachhochschule v Kolíně otevřeli dva nové studijní obory. Eh, podnikovou ekonomiku a hospodářskou informatiku a myslím, že to bylo docela úspěšné. Je to de facto sedmisemestrální studium eh, spojené s praxi, z eh, vědy a z ekonomiky. Studenti studují dvakrát denně Eh, po večerech a jeden, dvakrát týdně po večerech a jednou v sobotu. Máme tady eh, akreditaci a ukazuje se, že musíme jít dál. V posledních letech jsme eh, značně pracovali tedy na rozšiřování, přibývají nám také budovy a e, zejména nám jde o zájemce, kteří e, mají jasnou představu o tom, jak chtějí rozširovat svoji kvalifikaci. V posledních měsících e, jsme vybudovali čtyři nové posluchárny v objemu pěti milionů eur, nebo toto byl náš cíl a také se to nakonec podařilo. jsme tedy vůdčí IT firma v cáchském regionu a uvědomuje si svou zodpovědnost. Chceme přispět k transferu poznatků z univerzit do ekonomiky. Nové eh, posluchárny mají eh, spoustu technologie, Náš kampus se bude dále rozšiřovat a očekáváme, že eh, budeme moci obsloužit eh, daleko větší počet studentů z našeho regionu. Spolupráce s Rheinische a Fachhochschule Kolín představuje vhodnou symbiózu mezi eh, vysokou školou a ekonomikou integrujeme mobilní studia, e-learning a tak dále, což jsou tedy perspektivní metody. Samozřejmě znamená to úsporu času i nákladu. E, nicméně stojí to 380 eur e, měsíčně e, každého studenta, přičemž další 340 eur je přibližná cena ubytování za měsíc, čili studium a ubytování stojí zhruba stejně. Máme vizi, mm, kterou chceme dosáhnout do roku 2020. Chtěli bychom mít nový obor General Management, což se bude objevit, projevovat, tedy budou to patřit eh, obory, podobory Industry, Průmysl Eh, plánování podnikových zdrojů a mobilní studie. Eh, trh roste, takže my se snažíme do roku 2020 eh, zvýšit počet zaměstnanců ze 600 na 800. Máme koncepci regionálního celoživotního vzdělávání, zejména pro lidi, kteří jsou ve 20 až 25 let a chtějí umět eh, programovat software. Chceme eh, vytvořit eh, jakýsi v řidičský průkaz pro ajťáky, což by mělo být opravdu něco, co bude fungovat nejen v našem regionu, ale postupně i v Německu a pak v celé Evropské unii. Takže abych to zhrnul, Inovace a vzdělávání jsou důležité pro region. Kdo neinvestuje do vzdělávání, nebude mít dlouhodobě na venkově perspektivu. Ehm, je to pro naše zaměstnance, pro naše zákazníky a také pro všechny, kteří mají v našem regionu zájem o další vzdělávání. Děkuji vám. Thank you so much. Děkuji vám. To bylo velice zajímavé. Ten zcela nový pohled na věc. A teď eh, kolegové, kteří by si chtěli, kteří by chtěli promluvit. Tak eh, sestavujeme seznam řečníků. Eh, Děkuji, paní Tripa. Eh, je to eh, velice zajímavé, tedy ten návrh pana Ševčíka tady, že důležité je nejenom tedy posporovat excelentnost a dobré nápady, které měly být na konci tohoto procesu, ale je třeba také eh, naučit mladé lidi, jak to chodí v podniku, účetnictví, daně, a já nevím, další předpisy, čili to všechno jsou otázky, které třeba ovládat, eh, protože pokud to neovládáte, tak ani ta nejkrásnější myšlenka na startup eh, fungovat nebude. Čili proto se mi zdá, že tato kombinace je mimořádně důležitá a to nejenom z odborného hlediska, Eh, proto se chci ještě zeptat, a de facto i eh, se to týká dalších dvou našich referujících. Existuje spolupráce například eh, s regionální nebo nějakou obec nižším ještě orgánem pro podporu hospodářství, kde by bylo možné tedy zakládat startupy a existuje spolupráce třeba také s komorami. Nevím, jestli v Itálii jsou také ty hospodářské komory jako v Německu, ale v podstatě eh, je zajímavé, jak by to vypadalo, jaké jsou tady eh, takové ty souvislosti a propojení. Eh, děkuji. Teď pan Morgano. Děkuji mnohokrát. Já chci v první řadě našim panelistům poděkovat za to, co připomněli ve svých vystoupeních. Já mám dvě nebo tři otázky. Myslím si, že se zde znovu objevuje eh, určitý eh, rozdíl v rámci Evropské unie, pokud jde o konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Například eh, vím, že po šangajské výstavě Čína velice investovala nejen do výzkumných center, ale také do všech činností, kde ta eh, kontaminace, o které se zde hovořila, a vůbec ta eh, spolupráce, eh, jak si existuje. Romano Prody bývalý předseda Evropské komise, hovořil o tom, že tam jsou prostě v Číně jaksi kilometry takto propojených center. A Myslím si, že touto myšlenkou by se měly zabývat i univerzity. Je zde otázka toho, zda provádět e, základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Aplikovaný výzkum samozřejmě je velice zajímavý pro podniky, ale také to může vést k řadě spoždění. A mne by zajímalo, jak vidíte vztah eh, mezi výzkumnou činností a didaktickou činností u lidí, kteří působí na univerzitách? A také ještě zde byla zmíněna ta otázka hodnocení podle publikací. Tam eh, bychom samozřejmě také to asi měli změnit, ale na druhou stranu je zde ten eh, mezinárodní kontext. Děkuji. Dále pan Gramatikakis. Θα είμαι πολύ σύντομος και πάλι τουλάχιστον... Děkuji. Budu stručný. Dvakrát jste zmínili to, že na tisíc obyvatelů máte 100 startupů. To znamená, že vlastně v každé, každá rodina má svůj podnik. A jaký druh podniků? O jaký druh podniků se, to, se jedná? Pravdu je to velice působivé, toto číslo. Mně se úplně nelíbí to slovo kontaminace. Já si myslím, že to je negativní termín. Spíše bych byste tomu měli říkat eh, osmóza. To je vlastně slovo řeckého původu a je to i anglický termín. Uh, Mm, takže možná byste měli překřtít ten svůj přístup um, na osmozu. Rovněž pan Ševček na mě udělal dojem. Paní předsedkyně, já bych chtěla říci, že to druhé kolo, ten druhý panel, je mnohem takový praktičtější. Mm Myslím si, že je to takový mm, je to takový jakýsi ping-pong mezi startupy a mezi univerzitami, ale je to takový ping-pong bez síťky uprostřed. Chci se zeptat, jak dlouho trvá startupu, než se z něho stane skutečný podnik, zralý podnik? dokdy trvá ta fáze toho pingpongu s univerzitou. Ještě jednou bych chtěla říct, že tato diskuse je nesmírně zajímavá. Děkuji, Georgiosi. Nyní Herga Triple. Děkuji. Eh, já bych se vrátila k panu Bojmerovi. Velmi zajímavým způsobem jste eh, popsal svůj přístup k eh, tomu, jak dostat vysokoškolské vzdělání také na venkov. A je e, jasné, že prostě nestačí, aby byly univerzity po Evropě jenom ve velkých zemích, ale ve velkých městech, ale je třeba to mít také e, jinde. E, mě by zajímalo, jestli už je to někde, už to tak někde děje v jiných regionech nebo ve vaší regiony, nebo někde jinde v Evropě, jestli tedy víte, jestli se toto děje také jinde. Pardon, a ještě jedna poslední eh, odpověď. Eh, já se omlouvám, ale eh, já stále nebyl na vaší prezentaci, ale velice mě to zajímá. Jsem z výboru Agri a mm, byla tady projednávána reforma společné zemědělské politiky samozřejmě se to týká venkovských regionů. A e, třeba v Bulharsku máme IT specialisty, kteří dostanou vzdělání ve velkém městě a už tam zůstanou. Jak vlastně e, můžeme e, tedy vytvořit takový ten tu vazbu mezi univerzitami a venkovem, protože eh, venkov se nám vylidňuje, odcházejí zejména lidé se vzděláním, eh, kteří se po studiích nevracejí. Čili jak tedy ty eh, podnikatelské schopnosti využít k tomu, abychom pomohli venkovu? Já bych také doplnila dva dotazy. Jednak Eh, pokud je o tu venkovskou oblast a vzdělávání, chci se zeptat, zda existují fakulty, například nějaké, respektive existují, eh, to tady není dotaz, existují různé fakulty zemědělské nebo pro rozvoj venkova. A chci se zeptat, eh, jakým způsobem jak si se projevuje to působení eh, z vaší strany. Zda třeba univerzity se zamýšlejí nad tím, že by měly ta svá kurikula nějak eh, pozměnit, anebo zda naopak eh, vy, jak si z vaší strany potom doplňujete nějaké ty znalosti. A další dotaz se týká patentů. Mnoho z výsledků výzkumu na univerzitách může vyústit v patenty případně ve významné inovace, které se mohou stát také zdrojem finančních příjmů. Myslíte si, že v této oblasti můžeme udělat něco i my zde v Evropě? Často slyšíme od vynálezců a univerzit, že náklady na žádost o patent jsou obrovské a já bych se chtěla zeptat, jak eh, toto vidíte. Zda si myslíme, že i na této úrovni v Evropském parlamentu zde můžeme něco udělat. Děkuji. In senso inverso, comincia možná dáme tedy nejprve slovo panu Bojmerovi a pak se postupně vrátíme zpět. So, wir sind ja mitten auf dem Land bei uns. No, no, děkuji. No, my jsme ve venkovské oblasti, k nejbližšímu městu od nás je to 30 kilometrů. Říká se, že Bůh pomůže těm, kteří si pomohou sami. A mm, zda to platí ten transfer znalostí od univerzit směrem ke studentům a do biznesu musí být eh, dále propagován, prosazován. Je důležité spolupracovat s univerzitami. Um, ehm, Politechnika se na nás obrátila jako první je to vlastně jeden z takových prvních příkladů v Evropě, takže politechniky jsou velice flexibilní. Snažíme se dostávat na trh patenty v mnoha odvětvích a díky našim vlastním laboratořím. Zároveň se snažíme prosazovat schopnost lidí eh, k samostudiu, ať už budou pracovat také třeba v Mnichově nebo v Berlíně a také chceme spolupracovat i se zahraničními univerzitami. Děkuji, já bych rád odpověděl na pár těch otázek. My vlastně se nemůžeme příliš věnovat těm firmám po té, co se vyvinou z toho stádia startupů. A protože vlastně my nemůžeme jaksi konkurovat eh, soukromému sektoru tím, že bychom třeba poskytovali nějaké poradenství. Nicméně startupy mají vysoký potenciál, a většinou se velice rychle osamostatní a odpojí se od eh, té mateřské univerzity. Nicméně máme stále určité sítě a můžeme spolupracovat na pravidelné bázi, takže my pro ně nejprve můžeme pracovat nemůžeme vlastně pro ně pracovat eh, úplně zdarma, ale můžeme s nimi spolupracovat. No a co se týče eh, obchodních komor, tak ty velice dobře známe a spolupracujeme s nimi. Oni například usnadňují získávání grantů pro ty první roky, spolupracujeme s nimi jako univerzitní iniciativa, ale my jsme univerzita, oni jsou obchodní komora a každý má své vlastní jakési publikum. Oni spíše slouží eh, té obchodní sféře a my sloužíme spíše technologickým startupům. Pracujeme bok po boku, známe se, ale nemůžeme si lexi lézt do zelí. Jsou zde určité limity. Co se týče výuky a publikací, tak my jsme občas v takové podpůrné roli. Těm startupům poskytujeme podporu, ale třeba já to nemohu dělat pouze eh, jako vedoucí katedry, na to nemám prostředky, ale v Německu existuje taková speciální myšlenka propojení výzkumu a výuky a ta je poměrně častá. Například pomáháme firmám, jak získat rizikový kapitál. A na mé katedře třeba vedeme výzkum eh, právě financování rizikového kapitálu a mm, myslím si, že nemusíme nic skrývat. Myslím si, že je naprosto v pořádku, že vedeme výzkum v této oblasti a to pak je možné kombinovat, podle mého přesvědčení. Děkuji. Profesor Longy. Těch dotazů je hodně. Já se pokusím je všechny zodpovědět. V Itálii existuje síť obchodních komor na celém území naší země a samozřejmě spolu, spolupracují a v podstatě celý ten systém se opírá o ty obchodní komory, banky, podniky, asociace podniků a to financování samozřejmě může přicházet i od bank. Je jasné, že my nemůžeme konkurovat, pokud jde o výstavbu nějaké laboratoře dlouhé stovky kilometrů. My můžeme mít eh, na druhou stranu ale specializované laboratoře a můžeme využívat výsledky těch laboratoří, protože to je úkol, který před námi stojí. Samozřejmě, že nemůžeme konkurovat eh, těm lidským a finančním zdrojům v Číně, ale můžeme konkurovat jinak. Například eh, rozšíření mobilních eh, telefonů. To v podstatě vychází z toho, že byla vynalezena karta předplacená karta, SIMka, právě to, že jste jaksi nemuseli uzavírat smlouvu s operátorem, to vedlo k tomu masivnímu rozšíření mobilních telefonů. Potom se samozřejmě jaksi technologicky to vše zkvalitnilo, ale v samém počátku toho rozšíření byla pouhá myšlenka. A na ty myšlenky my se musíme soustředit. Hovořilo se zde o osmóze. E, samozřejmě, ta osmóza to určitě tak funguje e, na stejném e, principu. To slovo contamination, kontaminace, to jak si funguje lépe v, v komunikaci o tom projektu. Pokud se podíváme na množství inovativních startupů v Itálii, nebo jejich procentuální zastoupení, tak eh, nejvíce jich je právě v okolí univerzit. Ty inovativní startupy se soustředují kolem univerzit. V Ankóně je to univerzita v Ankóně, v Trentu je to univerzita v Trentu, takže univerzity si dosud udržují tuto schopnost být katalyzátorem. A my máme ty zdroje, my máme ty složky, máme eh, dost jaksi lidský kapitál máme. Možná ho není jaksi početně tolik, ale na druhou stranu je velice kvalitní. Takže zdroje nových nápadů a nových myšlenek zde jsou. V podstatě, pokud jde o hodnocení akademických e, úspěchů, máme zde samozřejmě jednak to hodnocení na základě bibliografickém a určitě je dobrý nápad hodnotit akademiky také podle toho, jakým způsobem přispějí k uplatňování výzkumu, výsledku výzkumu v praxi. Důležité je především vytváření příležitostí pro růst podniků a ty malé podniky, o kterých jsem hovořil tam samozřejmě my máme v, v Marke jak velké podniky, tak úplně maličké mikropodniky, ale naprostá většina toho jsou mikropodniky. A co vyrábějí? Vyrábějí ty velice kvalitní produkty, které mají značku Made in Italy. To znamená, jsou to různé designové předměty, uh, boty, oděvy. A tyto podniky, pokud budou mít přístup k těm novým znalostem, budou o to konkurenceschopnější. Samozřejmě my nemůžeme konkurovat eh, Číně, pokud jde o jaksi, objem ale eh, samozřejmě, že když máte v nějakém podniku 10 lidí, tak nemůžete eh, konkurovat podniku, který jich má mnohem více. Ale zároveň je také třeba ty malé podniky propojovat, vytvářet určité sítě a tím se potom vytváří ta schopnost konkurence. Před námi leží e, výzva, jak se utkat s globalizací. A myslím si, že v našem regionu se s ní podniky utkaly poměrně dobře. Je tedy třeba pomáhat podnikům, aby e, vytvářeli e, sítě, aby se navzájem propojovali, protože bez toho budoucnost eh, pro nás eh, nebude existovat. My máme něco podobného jako to, o čem jste hovořil kolega, o těch venkovských oblastech. My máme zase celou řadu horských oblastí. Eh, naše oblast se nachází tedy v Apeninách, v současnosti tam máme problémy se zemětřesením. Nicméně vlastně celá Itálie, ten apeninský hřbet, který prochází středem Itálie, je řídce osídlený, ale mohly by být zdrojem dalšího růstu. Je ale potřeba mít na evropské i národní úrovni takové politiky, které by byly schopny na pomoci využití těch zdrojů, které tam jsou. Důležité je také eh, zajistit eh, odpovídající eh, kvalitu života v těch znevýhodněných oblastech a to si, toho si myslím, že lze dosáhnout eh, právě pomocí nových technologií, nejen v Itálii, ale samozřejmě eh, v celé Evropě. Děkuji mnohokrát za velice vášnivý příspěvek a chtěla bych na závěr říci, že jsme velice rádi, že jsme si mohli vyslechnout náš pohled na věc a já požádám sekretariát to, aby si od vás vzal vaše příspěvky, tak abychom to mohli potom nějakým způsobem zveřejnit, aby se na to mohli podívat i kolegové mimo náš výbor, aby to bylo přístupné na webových stránkách. Dále bych chtěla doplnit tři drobnosti. Prosím, abyste nás považovali i nad rámec tohoto jednání za své partnery v diskusi. My jsme neustále připraveni vám naslouchat, protože je třeba eh, vybudovat celou tu novou agendu nových eh, dovedností. Komise také připravuje sdělení o modernizaci vyššího vzdělávání. Velice rádi bychom o tomto novém sdělení, o té modernizaci hovořili právě i s vámi a Potom zde máme programy jako Erasmus Plus a Horizont 2020 a další programy. A i zde si myslíme, že by ta diskuse byla velice přínosná. A myslím si, že univerzity by se měly jaksi více na těchto programech eh, podílet. Netýká se to pouze mobility studentů, ale také dalších aspektů. Myslím si, že se dnes jasně ukázalo, že bylo dobré zorganizovat takto eh, konkrétní setkání, kde se zabýváme tím eh, třetím aspektem, nebo třetí úlohou univerzit, vedle té úlohy didaktické a výzkumné, že je to tedy ten eh, přesah do té sféry podnikání. Myslím si, že to je něco, čemu Evropa nyní musí věnovat pozornost, protože se tím vytváří prostor pro další rozvoj a zaměstnanost. Určitě je zde velice důležité to vytváření sítí jak v rámci boloňského procesu, tak v rámci například těch makroregionů, o kterých se zde hovořilo. Ještě k tomu rankingu, k tomu hodnocení. Když paní komisařka Vasiliu navrhla hodnocení univerzit, tam nejde o nějaký skutečný žebříček, víme, že to je velice ožehavá problematika, ale my jsme tam eh, žádali, aby jedním z těch kritérií eh, byla jakási internacionalita těch eh, univerzit. A ona tam také jako další kritérium navrhla právě schopnost podněcovat a podporovat podnikání. O tom bychom tedy také se zástupci příslušného generálního ředitelství mohli diskutovat. Ještě jednou vám mnohokrát eh, děkuji a přeji mnoho úspěchů ve vaší práci. Prima che vado... Ještě chci připomenout, že zítra ve 3.30 máme návštěvu do agentury EACA, agentury pro vzdělávání a kulturu. Samozřejmě máme program i dopoledne. do Allora, tomorrow... Takže zítra o půl čtvrté a ve čtvrtek máme hlasování o zprávě EICC. Kreativní a kulturní odvětví. Nezapomeňte na to.